lidu ehm, výsledky této eh, revoluce eh, nevedly k lepší integraci ukrajinského obyvatelstva. Děkuji. Děkuji, pane kolego Kelame. Jako další na řadě je paní kolegyně Kolarská Bobiňská na dvě minuty. Děkuji, paní